1. a 2. února a přijaté texty již jsou k dispozice a pokud není připomínek, je tento zápis, jsou tyto zápisy takto schváleny. Příslušné úřady Spojeného království eh, mě sdělili, že paní Elisa Berlin od 6. února 2012 je nahrazena novým kolegou a já ho zde vítám, pokud je přítomen. Dle článku 3 odstavec 2 jednacího řádu je, je pan kolega zde, pan Benjen, pan Benjen je tady. Eh, vítejte, vítám vás v našem parlamentu, pane Benjenem. Dle článku 3 odstavec 2 jednacího řádu připomínám, že jste nyní eh, členem parlamentu s právem účastnit se práce parlamentu a všech jeho orgánů, eh, pokud eh, nebude i v, době, i v období, než budou schváleny vaše pověřené listiny, pokud nikdo ne položí námitku. Dále pan Kurt Lechner s účinkem 17.3.2012 skládá svůj mandát jako člen Evropského parlamentu dle článku 7 etického kodexu členů Evropského parlamentu